A nyní přejdeme eh, k době vyhrazené pro otázky. And the first question. První dotaz je otázka číslo 15. Chci informovat eh, kolegy, že budeme končit v 8.30, takže jsme ztratili už určitý čas. První otázka je od paní Gutierrez Cortines. Pan Goriga Poledo eh, ji zastoupí. Prvním řečníkem za Eh, eh, komisi, pan Gilonkin. <clears throat> Eh, part... Děkuji, pane předsedající. První část dotazu paní Gutierrez se týká toho, zda náborová kritéria pro vyšší management JTI zaručují nezávislost na vlivu velkých společností. Odpověď zní ano. Nábor vyššího managementu JTI se řídí pravidly pro eh, vedoucí agentur Evropské unie. A to znamená, že to jsou pravidla platící pro všechny evropské orgány. Eh, nábor je veden výběrem, který platí eh, celkově po EU. Tímto způsobem tedy pro veškeré orgány EU, včetně JTI, e se jedná, tedy vybírá se na základě schopností a zásluh. Toto všechno je popsáno v jednotlivých pravidel a e, v, před, v období předselekce e, vysocí úředníci komise se účastní e, toho náborového výboru a pak následuje další část, samotná selekce. A následně při volbě se tedy hlasuje. Je třeba poznamenat, že část provozních nákladů JTI je až po 60-70 hrazena průmyslovými odvětvími. A v oblasti nanotechnologií a počítačových systémů eh, je to, ta, je to tato vysoká částka. A to právě proto, že mm, eh, JTI jsou součástí také veřejno-soukromých eh, partnerství. Náborové podmínky pro JTI se musí zakladat, jak už bylo zmíněno, ohledně těch eh, pravidel pro jmenování na schopnostech a zásluhách. A proto je eh, důležité eh, pro Evropskou komisi brát také toto v úvahu. Výkonní ředitelé a jejich eh, zaměstnanci eh, se musí řídit eh, řádem, služebním řádem pro zaměstnance EU a nesmějí zastupovat žádné specifické zájmy, ať už to jsou malé a střední podniky nebo velké podniky, jinak by riskovali disciplinární řízení. Daná pravidla stanoví, že to jsou určitá ustanovení, která eh, podporují účast malých a středních podniků na nižších úrovních eh, řízení. Je to i pan Kariga. Děkuji, pane předsedající Parlament a komise sdílejí tyto obavy, ale paní komisařko, kazuistika nás vede opačným směrem. Víme, že i jsou společné orgány a proto tam platí výběrové postupy, které je třeba dodržovat. Také víme, že ty vybrané osoby by neměly pocházet přímo z podniků, které sedí v managementu. Například je to i pro vodík, kde je vlastně rozpočet 470 milionů eur, jste v Evropské komisi provedli výběrový postup, kde byly vlastně vybrány tři osoby a nakonec jedna osoba. To je expert Evropské komise, který pochází z malého a středního podniku. Ovšem, byl tedy v managementu JTI nahrazen člověkem z velkého podniku, konkrétně Toyota Daimler. A já si myslím, že tento přístup je zcela v rozporu s odpovědí, kterou jste právě poskytla ohledně logiky tohoto postupu a proto vás žádám, paní komisařko, abyste dostatečně kontrolovali ten výběrový postup. Děkuji. Kolegové asi zaznamenali, že máme pouze půl minuty na doplňkovou otázku. A Paní komisařko, chcete reagovat? Uh, ano, budu připravená na, na to bedlivě dohlížet, jak eh, žádáte. A měli bychom poznamenat, že provozní náklady VTI jsou částečně kryté eh, průmyslovými podniky a proto a v duchu PPP Určité začlenění eh, průmyslových partnerů je eh, eh, také začleněno do spolupráce s výkonným ředitelem. Je ovšem zapotřebí poznamenat, že komise vždycky většinu v tom, v tom výběrovém řízení. A jeden ze tří členů v každém před výběrovém řízení a další dva jsou generální ředitelé z komise a nebo náměstek či náměstkyně a e, ředitel e, určitého, určité služby. Ti pak nemají, e, ti pak další nemají hlasovací právo, ostatní členové tohoto výboru jsou tady z komise případě mm, JTI Vodíku, kde byl e, jmenován e, ředitel, je tedy z řady z malých a středních podniků. Toto JTI e, se zabývá legislativními texty o vodíkových článcích a proto je zapotřebí, aby tam byl i někdo z tohoto odvětví. A já děkuji Evropskému parlamentu za to, že se stará o to, abychom bedlivě dohlíželi na dané postupy. Děkuji vám, kolegové. Přejdeme k otázce číslo 16. To je otázka paní Senišin. Jedná se o přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Pan eh, Šemeta bude mít slovo When you're ready, Commissioner, you have the floor. Až budete připraven, pane komisaři, můžete začít hovořit. honorable member, Vážení poslanci, přistoupení Evropské unie eh, k Evropské umluvě o lidských právech a základních svobodách podle ECHR je prováděno členskými státy. To znamená, že dohoda o přistoupení může vytvářet eh, eh, povinnosti je na základě úmluvy a tam, kde byl přijat dodatečný protokol, který by Evropská unie mohla ratifikovat, protože se týká aktů a opatření přijatých eh, orgány či agenturami EU, ale ne v případě, že se jedná o opatření přijatá členskými státy neplánujeme zavést evropský mechanismus o monitoraci, monitorování implementace, protože by k tomu nebyl žádný právní základ. A protokol číslo 8 k Lisabonské smlouvě totiž vyžaduje, aby toto přistoupení neovlivnilo pravomoci EU, jejich institucí a situaci nebo tedy pozici členských států v souvislosti s umluvou. To se nevztahuje jen k rozsahu zásadních povinností členských států, ale také způsobu, kterým eh, rozhodnutí ECHR eh, e eh, proti členským státům je vykonáváno. Děkuji vám, pane komisaři. Dodatečná otázka paní Senešin. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo. E, Děkuji, panu komisaři. Děkuji. Děkuji eh, panu komisaři za tuto odpověď, ovšem musím říct, že mě plně neuspokojila. Kontrola provádění rozsudků ECHR eh, e ve Štrasburku je, jak se stá, nezbytná, protože některé země to nebudou dělat dobrovolně. Má eh, doplňující otázka se týká na eh, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a porušování této úmluvy. Ústavní soud se vyslovil proti vyvěšování křížů ve třídách v Itálii a podobný rozsudek byl i k výuce náboženství v Polsku. Mě by zajímalo, jestli polské předpisy Myslím, paní eh, Senešino, že už víme, oč dá. Pan komisař může odpovědět. Uh, uh, Já se tedy pokusím zodpovědět váš dotaz. Tam, kde členské státy jednají v rámci evropského práva, tam musí je respektovat eh, chartu a obecné principy eh, evropského práva. Porušení těchto povinností může vést k procesu za porušení smluv před Evropským soudním dvorem podle článku 258 smlouvy eh, TFEU. To je ovšem jediný eh, postup, který má EU k dispozici, aby mohla zajistit plnění eh, těchto základních práv ze strany členských států. Na druhé straně, když členské státy jednají mimo rámec eh, evropského práva, není tu obecná kompetence v oblasti základních práv a proto Evropská unie nemůžeme nic nemůžeme monitorovat, jak členský stát plní, či, eh, plní lidská práva anebo eh, rozsudky eh, Soudu pro lidská práva. Ještě mám dvě dotečné otázky. Paní Gering Ottenberg a ještě další řečnice. 30 vteřin, prosím. Děkuji, paní předsedající. Paní komisářu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Evropská komise pravděpodobně se bude účastnit jednání, pokud jde o, o přístup EU k této úmluvě. A nejdůležitější no, budou asi vztahy mezi Evropským soudním dvorem a e, Evropským e, soudem pro lidská práva a jejich regulace. Thank you, President. Děkuji, pane předsedající. Technicky a právně chápu odpověď pana komisaře. Politicky a co se týče skutečných závazků k lidským právům, mi to nedává smysl. A úplně to podkopá článek 6.7 smlouvy, které stanoví, že EU a členské státy budou plnit tuto úmluvu o Eh, lidských právech. A to je mechanismus v článku 7, který zajišťuje, že členské státy nebudou porušovat lidská práva. Tak můžete říct, že, to je mechanism, že je to kompatibilní k mechanismu eh, podle článku 7. My potřebujeme eh, systém monitorování, potřebujeme systém kontrolování na stejné úrovni a je třeba zajistit, že nedochází k porušování lidských práv v členských státech. Pane komisaři? Uh, uh, uh, Vyjednávání by měla zajistit, že interní kontrola eh, Evropského soudního dvora eh, v souvislosti s primárním zákonem je použitelná i eh, ohledně úmluvy, které se týkají tedy chování určitého úřadu, orgánu EU v souvislosti tedy s právním eh, rámcem smlouvy. Ale soudní dvůr nemá příležitost eh, kontrolovat, eh, jak vypadá tato situace. Následně je třeba zajistit tedy kompatibilitu takovýchto aktů se základními právy, ale v souvislosti se subsidiaritou procesu a e, řízením e, Soudu pro lidská práva, tak, aby nedocházelo k nadměrnému prodlužování takovýchto postupů. Uh, Jsem si jistě, že se k tomuto tématu ještě vrátíme, uvádí pan předsedající. Ale vím, že teď nebudeme schopni získat širší odpověď. Já mám také dodatečnou otázku. Článek 6 a 7, pane komisaři jaký eh, smysl mají v rámci vaší odpovědi a mechanismu pro stíhání porušování eh, práv. Ups, uh, so I just could, uh... Tak mohu vás pouze informovat, že probíhá na Radě Evropy práce na zlepšení provádění nebo výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Takže ta, na práce probíhá. Tak doufám, že to nebude trvat moc dlouho. Děkuji, pane komisaři. A teď se dostáváme k otázce 17, kterou pokládá pan Papa Nikolau a zase má slovo pan Šemeta. Uh, member. Vážený pane poslance, poslanče potvrzuji, že komise loni předložila radě návrh ohledně dohody mezi Eh, EU členskými státy a Lichtensteinskem s cílem bojovat eh, s podvodem a nezákonnými činnostmi eh, v daňových otázkách. Komise kromě toho předložila radě návrh mandátu k zahájení jednání o podobné dohodě s Andorou, Monakem, San Marinem a Švýcarskem jak návrh dohody s Lichtensteinskem, tak návrh mandátu stále ještě leží na radě. Některé členské státy mají politické výhrady a toto téma vážou na revizi eh, směrnice, příslušné směrnice EU o úsporách. Návrh eh, smlouvy a návrh mandátu by ale neměly být rukojmími revize eh, směrnice o úsporách, protože by to měl být nástroj lepšího boje s daňovými podvody a pocitujeme naléhavou potřebu chránit naše společné finanční zájmy. Komise nemá žádné konkrétní informace eh, o hlavních třetích zemích, v nichž se vlastně zřizují Evrop... offshoreové společnosti evropskými firmami tak, aby se vyhly zdanění. Nicméně jsem přesvědčen, že navržená dohoda zlepší tok takovýchto informací, které jsou zcela zásadní na podporu politiky řádné zprávy v daňové oblasti, která stojí na třech principech. Transparentnost, výměna informací a e, spravedlivá daňová soutěž. Cílem této politiky není zaměřit se na daňové ráje jako takové, ale dospět k dohodě s maximem třetích zemí o společných zásadách spolupráce a transparentnosti. Rada ECOFIN podpořila tyto zásady a potřebu podporovat je v širokém zeměpisném měřítku. Návrh dohody s Lichtensteinskem a návrh mandátu pro jednání eh, s dalšími zeměmi jsou příkladem konzistentního evropského přístupu. Je to vícestranný rámec pro minimální pravidla o výměně informací a vzájemné pomoci mezi všemi zúčastněnými zeměmi a to by mělo umožnit EU i třetím zemím bojovat s daňovými podvody a daňovými úniky účinnějším způsobem. Komise se snaží podporovat politiku transparentnosti, výměny informací a spravedlivé daňové soutěže ve vztahu s třetími zeměmi. A to zejména iniciativami, jako je posílení správní spolupráce, etický kodex o zdanění právnických osob, nebo spolupráce s rozvíjející jsme zeměmi v mm, oblasti řádné zprávy daňové oblasti. A to vše je zase ve vztahu k třetím zemím. Komise je také velice aktivní ve spolupráci s členskými státy uvnitř mezinárodních organizací, jako je OECD, především na, v rámci globálního fóra o výměně informací. Děkuji. Děkuji vám. A pan Papa Nikolau, doplňková otázka. 30 vteřin. Děkuji vám, pane eh, komisaři. V praxi a z toho, co jste uvedl, jasně vyplývá, že členské státy se svými kontrolními systémy nemohou sami čelit tomuto závažnému problému. A jasně se tedy vyjevuje, že tento způsob eh, daňového úniku snižuje možnosti růstu a nadále eh, posiluje daňové úniky ve eh, Spojených státech. Nevím, zda mají menší kontroly a mm, proto řekněme, že tam je menší daňový únik. Ale to nelze provést v členských státech, které eh, mají své eh, systémy. Takže jaká je vaše strategie jako komise, pane komisaři? Jaká je cesta, kterou navrhujete a jakou eh, cestu chcete jít? Prosím, pan komisař. Well, uh, first of all, I should say that... Především bych chtěla říct, že když se vyjednává se třetími zeměmi, zejména s těmi, které jsem uvedl, jedná se jménem 27 členských států. Je to tedy mnohostranný přístup. Při vyjednávání i v oblasti daňových úniků. Eh, váš pohled je skutečně mm, zajímavý a my se z mnoha úhlů díváme na daňové úniky. A vy jste zcela správně poznamenal, že ti, kdo tedy před daněmi unikají, se přizpůsobují změnám v okolí, změnám v našich kontrolách a proto máme tedy tu skupinu pro etický kodex. A snažíme se ji plnit nejen u členských států, ale také pozbuzujeme třetí země, aby přijímali zásady tohoto etického kodexu. Což by nám mělo eh, umožnit, abychom se mohly vypořádat na oblastech s daňovými úniky. Děkuji, mám tu dvě dodatečné otázky, vezmeme je společně, pan Zemke a pan Kelly. Pane Zemke, máte slovo. Otóż já mám następujące pytanie do pana. Mám následující otázku. Z toho, co jste řekl, pane komisaři, vyplývá, že návrh je dobrý, ale nemůže se provádět, protože skupina států tento projekt blokuje. Chápu, že nemůžete uvést, o které státy se jedná, ale možná byste nám mohl říci, kolik států je proti a jaké argumenty uplatňují. Chápu, že bez pochyby nějaké argumenty mít budou. Mr. Kelly. Děkuji, pan Kelly. Já jsem dnes ráno tady poslouchal britské poslance, kteří říkali, že mimo EU by měl být vlastně, v EU by měla být stejná uspořádání jako v Norsku a v Švýcarsku. Jak se na to dívá komise? A máme tedy nějaké nástroje, e, které v podstatě je pro, povzbuzují k tomu, aby zůstaly stále mimo EU. Není možné, aby země, které jsou uvnitř EU, měly stejné možnosti jako tyto země. Děkuji, kolegové, a nyní pan komisař. Děkuji vám. Pokud jde o tyto dohody, řekněme tedy dohody EU, jsou tady dva členské státy, které nadále mají politické výhrady k tomuto návrhu. Chtějí tuto otázku řešit uvnitř balíčku, to znamená, chtějí propojit více návrhů, například změny směrnice o úsporách, vzájemné spolupráce a také návrhy týkající se jednání s třetími zeměmi. A to je tedy věc, na které pracujeme. Belgické předsednictví to považuje za prioritu svého předsednictví a doufám, že budeme eh, schopni učinit pokrok v této oblasti. A omluvám se, pokud jde o druhou otázku. Úplně jsem neporozuměla začátku. Pane Kelly, možná zopakujte tedy stručně svou otázku, respektive první část otázky, která nebyla jasná. Britští poslanci tady řekli, že v podstatě situace mimo EU je lepší, pr- protože země jako Švýcarsko a Norsko mají mnohem finanční, lepší finanční podmínky. Souhlasí s tím komise, jak eh, tedy postupovat? Znamená to, že Švýcarsku a Norsku eh, vlastně poskytujeme příliš mnoho, mm, příliš velké výhody. Máme změnit přístup k těmto zemím tak, aby oni byly vlastně povzbuzeny k tomu vstoupit do EU, než aby to bylo vlastně teď, kdy vlastně, jako teď, kdy vlastně pro země jako Švýcarsko či Norsko je výhodnější být mimo EU. Tak já nechci komentovat to, zda třeba Británie by na tom byla lépe, kdyby byla mimo EU. To nechám na Eh, těch, kteří tyto komentáře vyslovili. Ale pokud jde o eh, daňovou soutěž, daňové úniky, daňové podvody, pokud jde o Norsko, tam jednáme s Norskem a zaznamenali jsme poměrně velký pokrok v této oblasti a doufám, že dospějeme k dohodě s Norskem v těchto konkrétních věcech. A jak jsem už řekl v úvodu, také jsme požádali radu, aby nám dala mandát k jednání o obdobné dohodě se Švýcarskem. Momentálně to je tak, že jednáme nebo pracujeme na současném balíčku, který zahrnuje několik směrnic a řeší se to ve spojení s Lichtensteinském a teprve až se dokončí eh, a vyřeší tato část balíčku, tak budeme pokračovat, nebo tak mm, teprve poté získáme mandát pro jednání se Švýcarskem a dalšími evropskými zeměmi, které nejsou členy EU. Ale už spolupracujeme se Švýcarskem na dalším tématu ohledně používání etického kodexu v zdanění právnických osob. A nedávno Rada požádala komisi o zahájení dialogu se švýcarskými úřady, pokud jde o jejich názor na zavádění těchto principů etického kodexu ve Švýcarsku. Komise tedy už začala tento dialog minulý týden a doufám, že tedy v budoucnu vás budu moci informovat o pokroku v této oblasti. Dobře, takže budeme pokračovat dál. Otázka na paní Georgievu. Tedy, promiňte, otázka pana Ziobra na paní Georgievu, otázka 18 byla stažena, takže tím se dostáváme k otázce 19, kterou pokládá pan Poslt. A za komisi bude odpovídat pan Füle. Vítáme vás. A protože máme 20 minut na komisaře, tak předpokládám, že asi zhruba čtyři otázky na pana Fíleho budeme moci zodpovědět, to znamená zhruba 19 až 22. Začínáme tedy otázkou 19. Pane Fíle, až budete připraven, prosím. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedající. Evropská komise si uvědomuje situaci a znepokojivé eh, podmínky na předanční oblasti mezi Srbskem, Makedonií a Kosovem. Historicky tato oblast byla málo vyvinutá, zůstává jedno z nejchudších v Srbsku. Komise poskytuje významné, významnou finanční pomoc na této oblasti. Cílem je snižovat nerovnost, nevyrovnanost mezi Jižním Srbskem a zbytkem státu s ohledem na životní podmínky, veřejné služby a jde o to, abychom zajistili, že tato oblast se může, že bude moc plně účastnit budování institucí, že bude plně zodpovědná za své plánování, fungování, investice. Co se týče přeshraniční spolupráce, s pomocí před nástroje přestupní asistence v této oblasti. To bude záviset na budoucím rozvoji vztahu mezi jednotlivými partnery. V současné době Evropská unie bude nadále podporovat a pozbuzovat k budování eh, právního státu, investic, infrastruktur a eh, místnímu přeshraničnímu obchodu nástroje, které jsou k dispozici EU, je EULEX mise v Kosovu a e, činnosti EU jsou podporovány ročními programy IPA pro Srbsko, bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii a Kosovo. Co se týče konkrétně Kosova, v říjnu 2009 ve svém sdělení komise ve sdělení o Kosovu e, předložila řadu důležitých návrhů Rada pro všeobecné záležitosti v prosinci 2009 nás požádala, abychom je ještě prohloubili. Proto tedy Kosovo eh, začíná konečně eh, profitovat eh, z projektů přeshraniční spolupráce, začne takto profitovat v druhé polovině tohoto roku. Evropská komise připokládá taky prvek spolupráce mezi Kosovem a Albánií a Kosovem Eh, Makedonii eh, v, létě 2000, v roce 2010. Kosovo a Montenegro také jsou zvažovány. Eh, měli, měli spolupráce by měla začít příští rok komise. Nadále bude monitorovat iniciativy přijaté v této oblasti. Bude je sledovat s pohledem strukturovaného dialogu s jednotlivými orgány. A další zpráva bude uveřejněna v listopadu 2010. Děkuji. Děkuji, pan poslat má slovo. Pane komisaři, velice děkuji za velmi dobrou odpověď. Vy pocházíte eh, z Regio Egrensis, to je oblast, která by mohla jít Evropě vzorem a tam eh, v tomto regionu ty hranice ještě dlouho nebudou otevřené a já bych tam chtěl posílit drobný příhraniční uh, transport, přepravu um, aby lidé tady mohli volně přecházet a nemuseli stát eh, fronty. Musíme umožnit lidem, aby eh, mohli chodit do nemocnic nebo aby se zlepšilo, zlepšil přístup k vzdělávání. Musíme tam opravdu něco udělat, protože lidé tam velice trpí. Děkuji. Thank you, commissioner. Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedající. To bude skutečně jedna z mých priorit pro tuto oblast nebyl čas k tomu, abych dohloubky hovořil o významu regionální spolupráce, zejména tedy v této konkrétní části světa. Témata, o kterých jste hovořil, už byly předmětem mých konzultací s, regionální, s Radou pro regionální spolupráci a, a na e, dalším pokračování, tedy sledování výsledků Sarajevské konference, která byla úspěšná a je třeba, aby obě dvě země a regionální organizace byly mm, vybaveny k tomu, aby mohly nadále podporovat tamní rozvoj. Děkujeme. Mám dvě dodatečné otázky, pan Čuntis a pan Pikonokol. Pan Čuntis. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Víte, že situace eh, v Kosovu je opravdu mm, téměř explozivní. Minulý pátek eh, došlo eh, k útoku na srbské manifestující, kteří manifestovali proti fungování vlády Mitrovice. A otázka je, jakým způsobem Eh, se toto má řešit, také pokud jde o soud v Hágu, pokud jde o Kosovo. Mě by zajímalo, jestli tato otázka, tedy vytvoření Byra, má provokační povahu a jestli by nebylo dobré bývalo tomu zabránit. Půl minuty. Pane předsedající, otázka spolupráce, přezraniční spolupráce je velice důležitá. Děkuji panu komisaři za jeho odpověď. Nicméně mm, je nepřijatelné, jaký název nacházíme na znaku, protože tam se hovoří o bývalé eh, republice Jugoslavské Makedonie. Nemenuje se tato země Makedonie, a teď dochází k jednání mezi Řeckem a bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie, aby se vyřešil tento, pro, eh, tento problém. Proto toto jméno nemůže být používáno v Evropském parlamentu. Pane komisaři, chcete na toto zareagovat? A odpovědět? Děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost. Když jsem hovořil s dvěma předsedy eh, vlády, s Igrevským a Papandrem, mohl jsem jen potvrdit, že dialog eh, řeší eh, takovéto mm, potíže, o jakých hovořil zde pan poslanec. A doufám, že vedoucí představitelé budou využívat individuálně tedy příležitosti k tomu, jak vyřešit takovéto otázky a právě to eh, zemím mm, ve Skopě bude pomáhat eh, k tomu, aby mohly být zahájena přístupová vyjednávání. Ale abych eh, odpověděl dál. Před několika týdny jsem byl v severní části Kosova. Otevíral jsem tam informační úřady EU, hovořil jsem o tom, co konáme pro občany kosovské, jak e, pomáháme a pomáháme samozřejmě i jinde v dané oblasti. Tyto informace e, tady jsem předal a chtěl jsem sdělit, že e, nejednáme izolovaně, ale pojímáme tuto oblast společně. Ale máte naprostou pravdu, když zdůrazňujete, že před rozhodnutím soudního tribunálu bychom měli eh, se vyhnout jakýmkoliv krokům, které by situaci mohli ještě vyhrotit. Eh, chci připomenout tedy Kate Ashton, místo předsedkyně komise, vysokou představitelku. Po tom eh, tragickém incidentu vedla telefonický hovor s s budoucí představiteli z Prištiny a Bělehradu a apelovala na ně, aby pokračovali eh, v politice zdržení se násilí. A blížíme se tedy už eh, k finálnímu eh, rozhodnutí soudu. The, um... Děkuji vám. Další otázka otázku pokládá paní Teocharous, která zde není, takže tato otázka se přeskočí a dostáváme se k otázce 21, kterou pokládá pan Chontis. Pane komisaři, odpověď na otázku 21, prosím. Prosím, pokračujte. Děkuji vám, pane předsedající. Komise na všech úrovních a při každé příležitosti opakuje svou výzvu Turecku, aby plně provádělo dodatkový protokol k dohodě o přidružení a aby odstranilo veškeré překážky volnému pohybu zboží, a to včetně omezení přímých dopravních spojení s Tureckem. Komise i nadále bude všechny tyto otázky sledovat, které jsou obsažené v prohlášení Rady z roku 2005. Zohlední to i v nadcházející výroční zprávě, kde bude věcný a objektivní e, obrázek o pokroku a nedostatečném pokroku v těchto oblastech, tak jak to komise učinila loni i předloni. Na tomto základě, promiňte pane komisaři, pane poslte, pane poslte, Můžete si prosím sundat sluchátka, když se hádáte, protože vás přehovoříte velice nahlas, takže až se budete hádat příště, tak si prosím sundavejte sluchátka. Děkuji, pane předsedající, takže já zopakuji tu poslední větu, kterou jsem se chystal říci. Na tomto základě tedy ráda bude schopna vyhodnotit situaci a e, dospět k patřičným závěrům. Děkuji. Děkuji vám. Pan Chauntis, máte slovo na e, půl minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za vaši odpověď. Přál bych si položit ještě jednu doplňující otázku. Nedávno bylo určité prohlášení eh, pana Christofiase, prezidenta Kypru, a on hovořil o otevření nových kapitol přístupu Turecka Ehm, pokud jde o e, Parmakus, tedy přístav, a že by e, tento přístav mohl fungovat pod e, Evropskou unii a USA na to, když byla podložena žádost, odpověděla pozitivně. Mě by zajímalo, jaký je váš názor a reakce na tento návrh. Existuje celá řada otázek, které se přímo či nepřímo řeší. Je zde tedy snaha dospět k úplnému řešení eh, kyperského problému. Úloha komise je zcela jasná. Nejenže podporujeme proces pod vedením OSN, nejenže podporujeme oba vůdce v tom, aby společně nalezli řešení, ale také Předseda komise tam vyslal osobního zmocněnce, který má pomoci v diskusi zúčastněných stran e, i v souvislosti s opatřeními, která se týkají EU. Pak tady jsou ještě další aspekty, které možná nejsou přímo na jednacím stole, ale souvisí s tím. A to je třeba ta věc, kterou jste zmínil vy. Úloha komise je vyzývat obě strany a další země, které jsou na tom nějak zúčastněné, aby udělali maximum pro nalezení řešení. Musíme být kreativní při hledání řešení a kreativní tedy s cílem Eh, najít řešení i tohoto konkrétního problému a komise takto bude pokračovat. Jinak eh, pevně doufáme, že ta otázka, kterou vy jste zmínil, se vyřeší v rámci eh, celkového jednání o uspořádání Kypru. Děkuji. Než se dostanu k doplňkové otázce pana Kellyho, chci ještě jednou zopakovat, že končíme v půl deváté. A Nejen proto, že to je uvedeno v programu, ale také proto, že tlumočníci eh, musí si odpočinout a najíst se předtím, než se bude v 9 hodin pokračovat. Nicméně, další komisař, pan de Gucht, tady bude asi od čtvrt na devět. A protože následující otázky 27, 28, 29, 30 a 31 jsou nepřijatelné nebo nepřípustné, tak pan de Gucht začne otázkou 32, to je otázka pana Tarabely. A otázka pana Crowleyho. Nebyli jsme eh, informováni o tom, že by pan Crowley byl nahrazen, takže tato otázka bude překročen, eh, přeskočena a bude se rovnou odpovídat na otázku pana Howita. Eh, prosím, já jsem požádal nějakého kolegu, pane Gallaghera, aby k vám přišel a pohovořil se s vámi. A teď se tedy vracíme k doplňkové otázce pana Kellyho a pak také doplňková, pak tady paní Megines, která má procedurální připomínku. Prosím, pokud ta otázka, kterou jsem položila já a další kolegové ohledně Mercosuru má být nepřípustná, tak jsou zřejmě nepřípustné proto, že to je na programu čtvrtečního jednání, ale je třeba zdůraznit, že když jsme tu otázku pokládali, tak jsme nevěděli, že ta rozprava o Mercosuru bude. My jsme tlačili na to, aby se o tom hovořili a já si myslím, že ta otázka by měla být přípustná a měla by být nyní projednána, protože jsem se na to neptala jenom já, ale celá řada dalších kolegů. A, takže chtěla bych toto dát do záznamu, e, že tedy nesouhlasíme s tím, že ty otázky byly vyřazeny a prosím kolegy, aby nás zde v rozpravě ve čtvrtek podpořili. Prosím. Pane předsedo, já jsem se spozdil, ale plně souhlasím s tím, co právě řekla paní McGuinness. Opravdu se velmi zlobím eh, kvůli tomuto přístupu. Je jasné, že máme určitá pravidla, ale toto je velice palčivé téma a to otázka by měla být zodpovězena, protože to bude vlastně i eh, lepší podpora pro tu čtvrteční rozpravu. Já vím, že oba jste autoři té ústní otázky. A myslím si, že si můžete blahopřát, že se to dostalo na program čtvrtečního jednání, protože to bude mnohem větší příležitost pro diskusy. A tím bych to asi uzavřela, ale děkuji za vaše komentáře a uvidíme, zda se to do budoucna bude řešit nějak lépe. Pan Gallagher, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já mohu převzít panu otázku pana Roliho, předsedající. Eh, my jsme neměli zprávu o panu eh, Krolim, a tak eh, to je jasné pravidlo, ale pokud si přejete počkat, můžete tak učinit a pokusíme zjistit, zda to půjde. A teď ještě poslední doplňující otázka k otázce pana Čontise. Ano, mě zajímala ta otázka ohledně kyperských eh, sportovců. Chce o tom komise něco říct? Já jsem taky sportovec a myslím si, že by to neměly být hranice pro sport. Kromě jejich vlastní schopnosti, pokud takovéto situaci dochází, pak zejména olympijský výbor eh, by měl mít možnost tuto situaci změnit, eh, protože nemůžu nazařit komise. Pane komisaři, Děkuji. U tohoto konkrétního tématu, pane předsedající, musím eh, prohlásit, že otázka nebo problém izolace eh, turecko-kyperských sportovců by se měla řešit vnitřní, vnitrokyperským dialogem a celkovým řešením situace v rámci OSN eh, by mohl být příležitost takovýmto eh, diskuzím. Evropská unie nemá kompetenci k tomu, aby zasáhla v takovýchto případech. Tato politování hodná situace eh, vychází z toho, že je třeba vyřešit kyperský problém. My eh, podporujeme jako komise eh, vyjednávání obou vedoucích představitelů kyperských eh, společenství. Rychlé řešení kyperské otázky by vyřešilo i problém, o kterém hovořil pan poslanec. Mohu k tomu dodat jen to, že sportovci a sportovky z Kypru by měli mít volné právo volby, za koho budou soutěžit jak už bylo zmíněno, toto je otázka vnitrokyperského dialogu. Děkuji, pane komisaři. Následovat bude otázka 22 pana Michela. A pane komisaři, když eh, budete připraven, až budete připraven, můžete si vzít slovo. Děkuji, pane předsedající. Evropská unie je velkým eh, hráčem v blízkovýchodním mírovém procesu eh, teoreticky i prakticky. Na politické úrovni Evropská unie a její úloha se zakládá na silných bilaterálních vztazích s oběma partnery v této důležité oblasti. Evropsk- politika evropského sousedství poskytla rámec k těmto bilaterálním vztahům, které mohou být ušity na míru každé jednotlivé zemi. ENP, tedy Evropská e, politika sousedství, je platformou pro pravidelné, hluboké a silné e, rozsáhlé diskuze o různých tématech, včetně těch, které se vztahují i k mírovému procesu na Blízkém středním východě. E, Evropská unie využívá těchto schůzek s Izraelem a Palestinou k tomu, aby se zabývala jednotlivými aspekty, jako jsou politická témata, diskuze o konkrétních případech lidských práv, eh, situace přímo na místě, eh, naše tamní asistence, práce a podobně. V každém případě práce eh, Evropské politiky sousedství přináší možnost ke sdílení názoru na praktické úrovni Evropská unie poskytuje velkou podporu té, tomuto regionu, což je výsledek bilaterálních konzultací v rámci evropské politiky sousedství. Například Evropská unie je velkým přispěvatelem eh, budování palestinského státu a také eh, politice zmírnění utrpení na, eh, mezi uprchlíky na Blízkém východě. Evropská unie trvale podporovala mnohostraný eh, postup, přístup eh, k mírovému procesu na Blízkém východě. Evropská unie také poskytuje eh, další, další prostor, to je Sromorské fórum, kde lze diskutovat o vztazích Palestiny a Izraele. A pak je tu ještě kvartet, který podporuje zbližovací eh, dialog mezi palestinci a Izraelci. 19. března 2010 se kvartet sešel a dohodu o míru rozšířil na, eh, na období 24 měsíců. Děkuji. Pane Mičli, máte slovo. Děkuji, pane komisaři, za vaši odpověď. Ví komise o tom, že arabské státy na Středním východě trvalé nejsou schopné plnit své závazky ohledně humanitární pomoci v dané oblasti. Jenom jednou eh, tak učinili eh, v minulém století a evropští daňoví poplatníci a Evropská komise s tím a potom tyto potíže. Proto my tedy kladneme tyto otázky. Eh, včera jsme měli eh, svědectví od eh, UNRY na našem výboru a viděli jsme, že nevládní organizace dokážou vykonávat tlak na izraelskou vládu v oblasti humanitární pomoci. Ale nám se to nedaří. Nevím, jak ta dohoda celková bude vypadat, zda tam vznikne nějaké dvojstátí, máme cestovní mapu. Potřebujeme nějaký nový způsob, jak komunikovat naše poselství, jak palestincům, tak izraelcům dané oblasti. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. And let me start, uh... Pane poslanče, začnu na konci vaší otázky. Myslím, že bychom měli maximálně využívat cesty, které máme a také hledat případně cesty nové. Pokud jde o Blízký východ, toto je skutečně oblast, kde už se spolupracujeme s Kety Eštnovou, vysokou představitelkou a místopředsedkyní komise. Je to oblast, kde doufáme, že to ta vnější služba vznikla na základě Lisabonské smlouvy, tam a přinese výsledky, protože vlastně vytvoří společný přístup a společné nástroje v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Pokud jde o první část vaší otázky, jsem hrdý, že EU je jedním z největších dárců a jsem hrdý, že Evropská unie teď tuto podporu přesouvá i na činnosti týkající se budování státu. Zároveň jsem znepokojen tím, že některé jiné bohaté země v tomto regionu nedělají tolik, co my. Děkuji. Um, ano, prosím. Prosím, pane Mitchelle, můžete použít mikrofon, zopakujte to. Eh, promiňte, pane předsedající, ještě tady byla druhá část mé otázky ohledně potřeby komunikace eh, trochu jiným způsobem, protože nevládní uh, Eh, organizace prostě hovoří určitými slovy a my potom musíme říci, že ten náš způsob nefunguje. Měli bychom tedy zvolit nějaký nový způsob vyjadřování? Pane předsedo, promiňte, měla jsem pocit, že právě toto jsem zodpověděl eh, na počátku své odpovědi. A moje odpověď byla tedy částečně ano, potřebujeme. Potřebujeme to a my o tom diskutujeme a spolupracujeme na tom s vysokou představitelkou. Hovoříme o tom, jak nejlépe k tomu přistoupit, Tak v tomto konkrétním regionu co nejlépe propojit nástroje, které eh, má k dispozici vnější služba EU po Lisabonské smlouvě. Děkuji, pan Davis, doplňková otázka. Děkuji, pane předsedající. Náš zvláštní zástupce Tony Blair vyvolal dojem, že Izraelci ukončí blokádu Gazy, ale přitom ředitel operací UNRY dnes dopoledne řekl, že v praxi eh, Izrael sice umožňuje dodávky potravin, ale lidé si nemohou dovolit to, to koupit a ani v podstatě lidé tam dnes nemají pracovní místa, aby mohli dostat nějaký plat a za to si koupit jídlo, takže postoj Izraele je spíše zklamáním. Minulý měsíc parlament vyzval radu a komisi, aby přestali mluvit ale a začali jednat. E, v rámci dohody o přidružení EU může vyvíjet tlak na Izrael, takže kdy se dočkáme nějaké akce ze strany komise, tak aby skutečně se Gaze ulevilo? Pane komisaři? Abych byl upřímný, nejsem si jist, zda dohoda o přidružení je tím nejlepším způsobem, jak eh, na někoho vyvíjet tlak. Eh, pan poslanec eh, asi ví, že Izrael chce zlepšit vztahy mezi izraelským státem a EU. Jedná se o takzvaný vyšší status. Ale i z důvodů zmíněných eh, panem poslancem eh, tato otázka zatím není vnímána Evropskou unii pozitivně. Co tedy v tomto okamžiku potřebujeme? Potřebujeme politické řešení, eh, pokud jde o uzavření gazy. Katie Ashton, jakožto vysoká představitelka a místo předsedkyně komise, v podstatě každý den se tomu věnuje a tuto otázku řeším. Já jsem se chystal na cestu do tohoto regionu, ale s Kety Eštonovou jsme se shodli na tom, že nejlepší asi bude nejprve eh, najít toto politické řešení, otevřít tuto oblast a teprve potom by tam asi komise měla přijet a zabývat se tím, co této oblasti nejvíce poslouží, eh, i pokud jde o humanitární pomoc. Děkuji. Omlouvám se baronce Latfordové, která nyní opustila sněmovnu. Já už jsem říkal, že tu otázku vlastně, původně jsem říkal, že tu otázku nebudeme chtít, ale v podstatě jsme jim nakonec mohli vzít, protože Tady nemáme zatím pana eh, doktora, respektive tazatele. A přejdeme tedy na otázku 26 pana Čarneckého, kterého zastupuje kolega. Takže otázka 26, pane komisaři, prosím o odpověď. Děkuji, pane předsedající. Respektování lidských práv a základních hodnot a, demokratických standardů jsou e, ústředním bodem politiky sousedství. Komise monitoruje plnění akčních plánů pro Gruzii a Azerbajdžán od roku 2006, od té doby, kdy byly podepsány tyto akční plány. Toto monitorování je e, zapsáno ve výročních zprávách komise které vycházejí každé jaro. V případě Azerbajdžánu hodnocení z loňského roku poukazuje na nerovnoměrný rozvoj v oblasti demokratizace a lidských práv. Zaznamenali jsme pozitivní vývoj, ale nadále máme obavy týkající se zejména svobody projevu a svobody, svobody médií. médií. A hodnocení eh, Evropského parlamentu ze 17. prosince 2009 to ukazuje také. Co se týče Gruzie, v roce 2009 tato země vel, eh, velice pokročila v plnění akčního plánu a jeho priorit, zejména v oblasti eh, stá, právního státu, reformy soudnictví, dobré zprávy a řízení a boje proti korupci. Otázky lidských práv se stále diskutují, pravidelně se diskutují na dialogu mezi EU a Gruzí o lidských právech. Dvakrát se sešla v roce 2009 a opět se sejde tento týden v Tbilisi a bude eh, zkoumat další pokrok. Eh, komise tedy zkoumá rozvoj v, obě, v obou zemích ohledně plnění závazků eh, a v, s kontaktem s Radou Evropy a OECD. Komise se zabývá tedy na různých úrovních sledováním plnění těchto úkolů ze strany Azerbajdžánu a eh, Gruzie. A ve výročních zprávách o plnění akčních plánů komise eh, se shodla s partnerskými zeměmi eh, na finančních prostředcích, které budou prostřednictvím nástroje evropského sousedství od příštího roku budou od, odrážet objektivně a transparentně stupeň, do kterého jsou hodnoty Eh, evropské politiky sousedství, respektu lidských práv a politiky sousedství, demokracie a lidských práv skutečně eh, prováděny. A navíc eh, východní partnerství poskytuje nové a ambiciozní dohody o přidružení pro ty země, které se chtějí takto připojit a plnit, plnit závazky, včetně závazků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 jestli je možné nějakým způsobem vyjádřit eh, i třeba chválu. Možná bychom měli zdůraznit, že ti, kteří naplňují eh, dohody, by za to, za to budou také odměněni. Um, uh, Souhlasím s tímto postojem, že politika sousedství Eh, spočívá v reformách. Takže naši partneři, kteří se zavážou k reformám, usilují u ně, jsou aktivnější, tak ty komise eh, podporuje různými eh, formami. A když se podíváte na země, které se účastní východního partnerství, všimnete si, že tato politika skutečně funguje. Máme ty též nástroje, máme dohodu o přidružení, ekonom, dohodu o ekonomické integraci a pak prvek týkající se mobility, nebo řekněme tedy otázek související s vízem a s vízovou politikou. A když se podíváte na jednotlivé partnery východního partnerství, zjistíte mezi nimi velké rozdíly v jejich přístupu k reformám a také v postoji komise k těmto jednotlivým zemím. Mohl bych citovat například eh, eh, Moldavsko jako dobrý příklad. Je to země, s níž jsme zahájili jednání o dohodě o přidružení. Je to země, s níž jsme zahájili eh, dialog o vízech a doufám, že záhy zahájíme vyjednávání o dohodě o ekonomickém Eh, eh, integraci, eh, nebo alespoň tedy hlubokém, hluboce otevřeném volném trhu. Děkuji, pane komisaři. Přejdeme k otázkám na pana Lidé Kuchta. Jsem potěšen, že paní Makve mezi nás přišla a můžeme tedy začít. Pan Tarabila není přítomen. Tato otázka tedy odpadá, ale je na to společná odpověď na otázku eh, pana Tarabely a paní McAvan. 32 and 33. Od otázky 32 a 33. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Spravedlivý obchod eh, a schémata udržitelnosti. To jsou vlastně slova, která se používají. Ehm, a je to tedy eh, označení eh, vlastně podpory udržitelného rozvoje a osvícené eh, volby zákazníků. V květnu 2009 komise zveřejnila sdělení o těchto schématech a zapojení vlád by mělo být skutečně omezováno tak, aby nenarušovalo dynamiku eh, tohoto spravedlivého obchodu. Chci také uznat, že tady je samozřejmě trochu prostor pro matení zákazníků a proto komise podporuje snahy orgánů, jako je třeba Isil Alliance či Mezinárodní obchodní aliance nebo agentury OSN, které se vlastně snaží eh, vyjasnit, jak eh, ta která schémata fungují. Vlastně se tím zabývají v komisi různé útvary podle tématu, například pan komisař Tajany a Barnie se zabývají otázkou sociálně zodpovědných veřejných otázkou. Útvary komisaře Dalího se týkají informování spotřebitelů a pokud jde o útvary komisaře se ti se zabývají eh, rozvojovou pomocí. Eh, generální ředitelství pro obchod teď zajišťuje koherenci evropských iniciativ z roku, máme tady sdělení z roku 2009 a já budu dohlížet na to, abychom dodrželi závazky, které na sebe přijal můj předchůdce. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Paní McEwen, doplňková otázka. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Jsem ráda, že budete tuto činnost koordinovat. Vaše útvary tedy eh, povedou tu práci na spravedlivém obchodu. Mě by zajímalo, jak moc se zabýváte na těch otázkách sociálně orientovaných eh, veřejných eh, zakázek. To zajišťuje pan Barnier. Byla tady zmínka o určité dani, která by měla poškodit spravedlivý obchod. Naštěstí pan Barnier zasáhl ale je opravdu třeba, aby se to koordinovalo. To znamená, vaš útvar se tím zabývá, propojujete tu práci mezi jednotlivými útvary. Jak to funguje v praxi? Děkuji, pane komisaři. Pane předsedající, samozřejmě toto proběhlo na úrovni jednání mezi útvary a my se budeme snažit o koordinaci, častou koordinaci s dalšími útvary komise tak aby ta koordinace vedla k tomu, že vznikne celoevropská politika na základě toho sdělení z roku 2009. Samozřejmě budu také o tom přímo jednat s kolegy v komisi. Děkuji za stručnost, pane komisaři. Otázka 34 padá. A teď tady máme pana Hojta, který je zde, ale prosím o rychlou odpověď, protože jsem říkal, že musíme skončit v půl deváté, aby se komi- eh, tlumočníci mohli najíst, než se bude pokračovat v 9 hodin. Takže otázka 35, která se týká návrhu dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií. Eh, to je vlastně to tež, co otázka 36. Pane komisaři, máte slovo. Well, uh, chairman, uh, indeed... Pane předsedající, bude to opravdu velice stručné. Je to téma, o kterém bychom mohli diskutovat eh, sáhodlouze. Dohoda o volném obchodě eh, s eh, Kolumbií a dalšími ještě nebyla formálně zahájena. Ten text je nyní revidován z právního hlediska, aby odpovídal textům ve španělštině a angličtině, jak byly vyjednány. To by se mělo stát na podzim tohoto roku. Jakmile eh, to bude signováno pak eh, jednotlivými stranami, eh, tak tento text bude předán dál. Tato dohoda bude předložena radě, parlamentu k souhlasu a až tedy bude přijato rozhodnutí rady o podpisu je možné, že toto se odehraje tedy v druhé polovině příštího roku. Ještě není úplně jasné, zda národní parlamenty také uh, budou uh, schvalovat uh, tuto dohodu. Uh, potřebuje dříve konsolidovaný text. Je třeba brát v úvahu novou distribuci kompetencí mezi EU a členskými státy v souvislosti s tím, že Lisabonská smlouva stoupila v platnost. Uh, Chci upozornit, že tyto dohody o volném obchodu mají širokou klauzuli o lidských právech a to může tedy vést v případě eh, porušení této klauzule k jednostranému eh, pozastavení takovéto dohody. Kvalifikovaná většina rady takto může dohodnout, eh, rozhodnout na základě návrhu komise a nebo vysoké představitelky podle článku 9 eh, smlouvy o fungování EU. Eh, dohoda, včetně eh, klauzule o lidských právech, byla Evropskému parlamentu do výboru směřována na jaře tohoto roku. Děkuji, vidím, že i pan Martin přijel, takže ještě dodatečné otázky pan Howitt a pak Martin. Děkuji, pane komisaři, za tuto odpověď. Mohl byste, prosím, eh, nám něco říct o spravodajském eh, dokumentu, eh, který hovoří o tom, že dochází k, k šetření těchto spravodajských služeb na evropské půdě. A Jedná se tu tedy o práci aktivistů za lidská práva. My jsme o tom hovořili na podvýboru pro lidská práva v Evropském parlamentu. Je to závažná informace, která by vyžadovala další vyšetření a je důležité se k tomu nějak postavit ještě předtím, než se tedy rozhodneme k dalšímu pokračování vyjednávání dohody s Kolumbií. Děkuji, pane Martine. Máte slovo. Vysoký představitel hovořil o tom, že, se to, že to je politická uh, hodnocení. Jaká analýza byla vykonána, abychom e, zjistili, zda toto zlepší situaci s lidskými právy, či spíše zhorší? E, tato klauzule o lidských právech, která může pozastavit dohodu, je vítená, ale Eh, je důležité, abychom lidská práva toto klauzulí posílili, nikoli podkopali. Konečná. Pane komisaři, děkuji, pane předsedající. Nejprve pokud jde o tou údajnou špionáž tajnými službami, eh, víme o zprávě, která se toho týká, bereme to velice vážně. Komise toto téma přednesla v dialogu s kolumbijskou vládou, mimo jiné během návštěvy tehdejšího ředitele Felipe Muñoze na komisi v březnu 2010, ale také to je, eh, se to diskutuje v rámci zastoupení OSN v Bogotě a ve vztahu s dalšími institucemi a budeme to velice detailně sledovat. Pokud jde o otázku pana poslance Martina, ano, toto posouzení jsme provedli a nakonec myslím, že to je politické hodnocení. Víte, jaké jsou možnosti, myslím, že jsou zvoleny správně, ale než se začne mluvit o nějakých nápravných prostředcích, tak je třeba, aby samotná ta cesta k eh, dohodě o volném obchodu podpořila eh, prosazování lidských lidských práv. A moje osobní politické hodnocení je takové, že vzhledem celkové situaci v Kolumbii uzavření dohody o volném obchodu je prospěšné pro lidská práva. Děkuji, pane komisaři, děkuji kolegům za otázky. A předseda jící Evropského parlamentu je velice nestraný a doufám, že Nizozemsko zvítězí. Děkuji vám.